Vážení kolegové, když dovolíte, poprosil bych vás, abyste se, abyste se posadili eh, a abychom mohli zahájit toto společné zasedání výboru Ekon a Libe. Jde o hlasování o velice dvou velice důležitých legislativních dokumentech. And I would ask you now first before enter... Prosím, posaďte se a než budeme hlasovat, poprosím vás o kontrolní hlasování, abychom zkontrolovali, zda všechno funguje a hlavně zda máme kvórum. Poslanci, kteří nemají hlasovací kartičky, nám to oznámí ale nicméně e, kontrolně to vyzkoušet musíme. Takže použijte hlasovací kartičku v hlasovacím zařízení a hlasujte. Zahajuji kontrolní hlasování. Toto je kontrolní hlasování. Zahajuji hlasování. A nebojte se, počkáme. Výborně, tak přijali jste můj návrh, o kterém jsem vám sice neřekl, co to je, ale je přijatý, což je nejdůležitější. OK, So we have... No, dokonce to vypadá, že máme kvorum, tedy končíme testovací hlasování. Thank you. So now... A děkuji vám za to. A teď se tedy dostáváme k hlasování o dvou velice důležitých, důležitých textech. Toto je eh, velmi relevantní, je to velký úspěch pro parlament a je to dobrý příklad spolupráce obou výborů podle článku 55 jednacího řádu. Ta spolupráce byla velice efektivní a chci poblahopřát Kristianu Karenšovi a Judith Sargentini a všem stínovým zpravodajům k výsledku třístraného jednání o směrnici proti praní špinavých peněz, kam jsme dokázali začlenit ve finálním textu celou řadu důležitých návrhů parlamentu, včetně příslušných registrů vlastnictví, což je velice relevantní. A jak víte, ten postup teď je, že hlasujeme o tom, co formálně je pozice rady v prvním čtení, ale de facto pozice rady v prvním čtení je výsledek třístraného jednání, to znamená, že to je společný text z třístraného jednání. Tak a teď tedy budeme hlasovat jmenovitě samozřejmě. Text rady z prvního čtení, směrnice proti praní špinavých peněz. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. Je to přijato. Now we put to the vote. A teď budeme hlasovat o textu rady k nařízení o informacích doplňujících transfery finančních prostředků, což je také velice relevantní složka doplňující tu první. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. Je to rovněž přijato. Blahopřeji Petru Simonovi, eh, Timothy Kirkhoupovi a celému vyjednávacímu týmu k tomuto výsledku. Tedy to jsme dokončili a můžeme ukončit schůzi. Eh, Byla to velice dlouhá vyjednávání, která jsou tímto uzavřena. Trvala celkem dva roky. Tak, schůze Ekon začne ve 14.15 a budeme diskutovat s předsedou CFTC s panem Masotem. Děkuji a odročuji schůzi.